Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Drazí kolegové, dámy a pánové, zahajuji naše zasedání. Bude to poměrně krátké zasedání. Zásad odpoledních zasedání už byl dělán v době, kdy ještě byl v pořádku strop našeho plenárního sálu bruselského. To znamená, že se počítalo eh, pro včerejšek a pro dnešek s mini plenárkou a jak si eh, v průběhu tradice eh, ve čtvrtek odpoledne eh, malé zasedání. Strop se sice zřítil, ale my ještě naše mini zasedání máme navzdory těmto okolnostem toto odpoledne se přece jenom jsme sešli proto, že bank Evro, ředitel Evropské investiční banky, pan Hoyer, který měl přijít na výměnu názoru, abychom hovořili o roli banky, mi dnes ráno zatelefonoval, aby mi sdělil, že se stal obětí chřipky která postihla našeho předsedu Šulce minulý týden a zatímco náš předseda už je v plné formě, e, teď je, je v Dublinu, aby se sešel s Evropskou komisí a s irským předsednictvím, ale špatná zpráva je, že kdy Chřipkový virus napadl nyní Evropskou investiční banku, což znamená, e, že to tak trochu zkrátí průběh dnešního zasedání. Jistě jste viděli eh, program dnešního zasedání. Máme tady ten bod číslo 8, který tedy odpadá, ale můžeme si zachovat bod číslo 7, což je prezentace komise týkající se sdílení rizik nových nástrojů, co se týče eh, rozdělení eh, rizikových nástrojů v bankách a projektových bondů. Takže máte nějaké eh, výhrady k programu? Nemáte, tím jsme ho schválili. Sdělení předsedy. Musím vám sdělit, že náš kolek Alejandro Alvaro se stal obětí velice vážné oběť, dopravní nehody Náš kolega byl hospitalizován a několik dnů je v komatu. E, neměl jsem žádné, tedy nemám žádné čerstvé zprávy. E, víme, že jeho stav je extrémně ohrožen. E, takže samozřejmě jeho rodině a jeho blížím vyřídím naše nejhlubší sympatie a že prostě budeme všichni držet palce a modlit se za Alejandra, aby se k nám mohl co nejrychleji v dobré kondici vrátit. A Potom máte eh, další sdělení vlastně v newsletteru, ale potom tady máme jeden trošku zvláštní bod a to se týká korigenda korrigendum, které se muselo učinit eh, o usnesení týkající se hlavních směrů pro rozpočet 2014, pro rozpočet eh, parlamentu tedy. Toto korrigendum nám bylo předloženo po té, co dopis se napsaly dvě politické skupiny, pan Předseda Schulz to podepsal a podepsali to také lidovci a socialisté. Bylo to na základě chyby, ke které došlo při hlasování o usnesení o hlavních směrech rozpočtu parlamentu na příští rok. E, to znamená, jsem povinen vám předložit rozhodnutí, nebo předložit, předložit to rozhodnutí našeho výboru a vycházím z toho, že jste ochotně to schválit, nebudou-li nějaké námitky, ale Jan Mulder posl- pos- požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, je tu námitka eh, od frakce Libe, týká se to pozměňovacího návrhu skupiny Libe. Po hlasování žádné protesty nebyly, kdy předseda zasedání ten pozměňovací návrh prohlásil za přijatý. Eh, je potřeba prostudovat pravidla. Pokud vím, tak se hlasování zpětně změnit nedá. I když třeba dvě frakce eh, ve svých hlasovacích seznamech byly původně proti. Bien. Donc. Dobře, to tedy znamená, že zaznamenáváme poznámku Jana Muldera a jeho skupiny a jinak předkládám korigendum k hlasování. Ah, you, you want to speak? You want the floor? Chcete se k tomu vyjádřit? Chtěla jsem jenom krátce říci, že to není tedy eh, můj osobní názor měnit hlasování, ale že tady existovaly zvláštní okolnosti, za nichž místo předsedové nemohli věnovat plnou pozornost plénu a proto vícenásobné volání po čeku, eh, potom, aby se verifikovalo hlasování, nebylo eh, možno, jak si slyšet. To znamená, my jsme nechtěli změnit votum. Problémem bylo, že místo předsedové prostě z jaksi nedopatřením to špatně řekli. Občas se to stane. Bohužel to nebylo opraveno a protesty nemohly být zatím zaznam, jako protesty nemohly být eh, zaneseny. Dobře, ale to tedy nezmění nic na hlasování. Čili dávám o koriginu hlasovat, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Zdrželi se? Gue, výborně. To znamená, korigendum bylo schváleno, ale zaznamenali jsme skutečnost, že to neznamená změnu hlasování jako takového. A navrhuji vám, abychom přímo přešli k bodu 6, protože náš zpravodaj pan Tarvald zase nemá tolik tak času. Týká se to programu ITER, takže, drahý kolego, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, eh, pane předsedo. Já nebudu opakovat vše, co jsem zde říkal minule, abych to tady nepopouškoval. Nicméně stručně bych eh, zopakoval, ne, respektive nastínil hlavní body. Já myslím, že prakticky všichni se obáváme toho, že zvyšování nákladů v rozpočtu ITER dlouhodobě se negativně projeví na dalších významných projektech. Z tohoto důvodu se snažíme přijít na způsob, jak to vyřešit. A máme dvě možnosti. Za prvé, mohli bychom vyhradit ITER eh, v rámci eh, víceletého, eh, víceletého výhledu a tím, že mu dáme samostatnou rozpočtovou položku. Další možnost by byla, že bychom šli nad strop a pokusili se to eh, takto zase opět eh, zajistit proti kanibalizaci ze strany jiných projektů. Jsou to dvě naprosto různé možnosti. Pokud ITER zůstane v rámci A1, a kde bude mít svůj vlastní dílčí strop, pak ITER eh, prostě bude ujídat z jiných eh, rozpočtů, protože víme, že tady bude svého druhu, eh, svého druhu inflace. Eh, v dodávkách pro tento projekt. Čili skutečně bude to na úkor eh, jiných částí celkového rozpočtu. Protože eh, my víme, že tam bude nějaká flexibilita v rámci víceletého rámce, takže buď tak můžeme nechat, anebo ne, nevíme. Druhá možnost je, že bychom to dali jaksi mimo ty stropy, tak to může vytvořit zase jiné problémy a sice vlády eh, budou nějakým způsobem reagovat a mohlo by se stát, že řeknou, tak tohle platit nebudem. A jestliže odmítnou poskytnout platby, tak potom nevíme, kam to může dojít. Čili principiálně je to otázka komplikovaná, zajímavá, čili kam to umístit a jak to, jak to tam eh, vyhradit ty prostředky. Já eh, bych si rád vyposlechl všechny možné návrhy a rád bych, aby se vyjádřili všichni kolegové z výboru, než eh, předložím eh, písemnou verzi toho, jak bychom to měli zvládnout. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Nyní Jutta Hawks žádala kávo a slovo. Kávu už má, tak má právo i na slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, na minulém výboru rozpočtu už jsme o tom hovořili. Vlastně všichni tvrdíme, že je třeba eh, trošku více času, abychom si to promysleli. Prostě nechceme teď hned eh, okamžitě eh, rozhodovat o všem tom, co mm, kolega Torvalds by tam rád napsal. Já tady bych navrhla, abychom my jako rozpočtový výbor podpořili návrh komise a to znamená vyčlenit ITER zcela z víceletého rámce, to znamená z A1, z 1A tedy. V posledním desetiletí se opakovaně setkáváme s tím, že pokud se ITER nachází v té kapitole 1a, pak si vyžaduje dodatečné prostředky a každý rok uvažujeme, kde bychom našli peníze, kde bychom je vzali. A samozřejmě hledáme vždycky v tom rámcovém programu pro výzkum. A jak Nils řekl, my jsme vždycky z tohoto rámcového programu ubírali peníze ve prospěch ITERu. Takže z tohoto důvodu by bylo dobré ITER vyjmout z 1A. A je tady ještě jeden důvod, protože totiž už teď víme, že pokud se s radou nedohodneme na určitých věcech a nedohodneme se tak, že bychom měli dostatek prostředků pro ITER, alespoň na pohled dostatek, pak už teď to, co ITER navrhuje, eh, co tedy pro ITER navrhuje rada, tak eh, to už teď víme, že je to málo. Proč? Protože eh, my už dneska máme uzavřené mezinárodní smlouvy a prostředky, které jsou navržené na sedm let do programu pro ITER, to je málo. To nestačí na pokrytí těchto smluv. Takže pokud nechceme ještě více napáchat škod F1A a nechceme opět dělat další kompromisy v schopnosti, inovacích a zaměstnanosti, tak prostě ITER musí ven z 1A. Merci, Juta. Děkuji, Juta. Máte nějaké jiné připomínky? týkající se VFF Salvador. Tak jménem našeho stínového zpravodaja Karvalia, který tady bohužel s námi dnes nemůže být, já eh, zde mám eh, jeho poznámky. Jakožto stínový zpravodaj říká, že ITER je eh, významný eh, kooperační vědecký projekt, který je velice důležitý pro eh, rozvoj vědy. Za druhé, je zde vysloven souhlas, že dohoda se v radě je v souladu s návrhem komise, mm, což je něco přes 7 miliard na období do roku, eh, na tedy 7 let, do roku 20. Dále eh, eh, reflektuje pozici z průběžné zprávy k MFF, že tedy je třeba zajistit financování tohoto projektu, přičemž je třeba chránit také prostředky určené pro jiné výzkumné programy. To vše ovšem závisí na budoucím vyjednávání. Za čtvrté upozorňuje na problémy z minulosti, které se týkaly řízení celého projektu ITER. Důležité je eh, zajistit eh, finanční řízení takové, aby nedošlo k navyšování nákladů do budoucna. A dále Evropský parlament eh, musí sehrávat důležitou roli při supervizi a rozvoji tohoto programu. Tolik eh, stanovisko naší stínové zpravodajky. Děkuji, Salvador Alda. Obrigada, Presidente. Muito brevemente para dizer que... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručná. Eh, zcela souhlasím, že program ITER by měl stát jaksi mimo a nad obvyklými kapitolami víceletého finančního rámce. Měl by být, eh, eh, jak eh, se dohodlo na radě ze 7. a 8. února, předmětem separátního financování. Problém je zde ten, že projekty jako ITER by ve finále mohly schramsnout úplně, celý, úplně celou kapitolu 1a víceletého finančního rámce a Pakliže tedy chceme, aby evropský rozpočet měl alespoň nějakou roli vytváření pracovních míst a podpory výzkumu a vývoje a věcí, jako jsou výzkum a vývoj, tak by podle mého názoru daleko lepší bylo, kdyby ITER stál jaksi mimo víceletý finanční rámec. Děkuji. Merci bien. Děkuji mnohokrát. Máme tady jiné připomínky, Geran. Pane předsedo, děkuji. Já bych pouze doplnil eh, tu otázku, na kterou se ptala Juta, protože je velmi důležitá. Pakliže jsme v situaci, a to si myslím, že jsme, eh, stačí, když se podíváme na čísla ze závěru rady, v situaci, že ITER vlastně nemá ani dost peněz na to, aby dodržoval mezinárodní závazky, ke kterým jsme se zavázali, tak to nutně znamená, že budeme už v roce 2014 využívat zbytek prostředků v eh, kapitole 1a. Může nám to komise potvrdit? Já už jsem se na to jednou ptal. Může nám komise potvrdit, že čísla ze závěrů rady jsou pro projekt ITER příliš nízká, abychom dostali svým závazkům, protože pokud ano, tak už od dne jedna budeme mít obrovské problémy. Prosím komise, aby se k tomu vyjádřila. Je tady někdo za komisi, kdyby kdo by byl schopen zareagovat? Zřejmě tomu tak není. Čili bylo by zapotřebí, abychom dostali odpověď, to znamená, požádáme o, písemné, o písemnou odpověď, protože toto je naprosto zásadní otázka. Zásadní otázka proto, že nikdo jiný nežádal o slovo, myslím. Je to zcela zásadní otázka z toho důvodu, že máme dvě obavy týkající se této složky. Jistě si vzpomenete, že už několik měsíců eh, pracujeme nad projektem VFV a my prostě potřebujeme určité hlavní směry. První obava je, abychom měli jistotu, že financování tohoto projektu z dlouhodobého hlediska, jak i Termu a Galio a GMS, což je vlastně trošku stejná kategorie, bylo zabezpečeno. Abychom skutečně měli jak politické i právní, abychom dodrželi politické i právní mezinárodní závazky. Zároveň si přejeme, nalezeme takovou formuli, která nám umožní vyhnout se k tomu, eh, aby prostě eh, překročení eh, těch stropů v inovativních projektech, kterým, s kterým se zřejmě nevyhneme, budou financovány z jiných výzkumných programů. A to je tedy nesmírně důležité z velice dlouhodobého hlediska. Chceme-li zachovat konkurenceschopnost a hm, zachování kvality výzkumu. Čili máme tady potřeba, potřebu také určitého zajištění v době. Tyto obavy jsou kombinovány s politickou vůlí, která by měla chtít zachovat evropský rozpočet. A to je tedy bod, na kterém budeme trvat při vyjednávání víceletého finančního výhledu. E, a teď jde o to, zda tedy komise nám k tomu přidá ještě další obavu, a sice, že ITER, eventuálně dva nebo tři další projekty se dostanou mimo ten rozpočtový rámce, rámec, pardon, a nebo že budou integrovány do tohoto rámce a to je tedy otázka, na kterou se ptal Grand Fair a naši spravodajové potřebují mít odpověď, než budou moci na to také konkrétně zareagovat oni sami. Nikdo jiný se k tomu nechce vyjádřit? Dobrá. Takže připomínám, že k tomuto nesmírně důležitému bodu eh, vypadá harmonogram následovně. Lůta pro předložení pozměňovacích návrhů 6. března. ITRE musí volit velice rychle protože tady jsme v jednom z velice důležitých bodů týkající se vyjednávání víceletého finančního rámce. A to nás může už rovnou přivést k bodu 3, což je eh, bod víceletý finanční rámec, vlastní zdroje, vlast, bohužel Rainer Böge tu není, ale všichni ostatní zpravodajové tu jsou. Možná, že to budeme moci projít poměrně rychle, protože všichni to sledovali den po dní. Poslední vývoj. Co se týče naší minulé schůze, uvědomujeme se a připomínám, že jsme pod předsednictvím pana předsedy Šulce měli takovou kontaktní skupinu, kde jsme hovořili o situaci a o iniciativách na základě informací, které jsme dostávali, abychom mohli okamžitě připravit eh, postup eh, v Evropském parlamentu. A já jsem jel do Dublinu na začátku tohoto týdne, abych se účastnil eh, každoroční konference předsedů rozpočtu a financí evropských států, národních parlamentů a Evropského parlamentu, což mi umožnilo sejít se také s místopředsedou irské vlády panem Ilmorem, eh, místopředsedou, eh, pardon, eh, náměstkem ministra zahraničí a to bude také náš spolu vyjednavač či partner pro vyjednávání víceletého finančního rámce v rámci irského předsednictví při vyjednávání víceletého finančního rámce. Eh, měl jsem minulý týden příležitost eh, eh, setkat se s panem předsedou Van Rompojem. Bylo to poměrně dlouhé setkání, setkali jsme se mezi čtyřma očima a mohli jsme skutečně velice hluboce hovořit o tom, jakým způsobem tedy vypa- byly přijaty závěry rady v parlamentu. A hovořil jsem o základní zásadě. Pan předseda také tedy e, připomněl, o čem se jednalo na rádě, ale já jsem připomněl to, co říkáme od prvního dne. A to, co vlastně zatím nebylo vyslyšeno, nebylo prostě zaregistrováno, tudíž to nebylo pochopeno že od roku 2009 už tady máme Lisabonskou smlouvu a že tato Lisabonská smlouva nezměnila proceduru přijímání víceletého finančního rámce. To je jasné, bohužel ta pro, ten proces zůstává stejný. Evropská rada musí eh, jednomyslně eh, přijmout a nebo odmítnout tedy mm, eh, tu tuto, eh, tento návrh a ty mohou a také může unblock přijmout anebo odmítnout návrh parlamentu. Eh, Lisabonská smlouva dala parlamentu plnou kompetenci, kterou sdílí s Evropskou radou ve spolu rozhodování ve všech legislativních oblastech. Eh, to znamená politické, finanční, i rozpočtové, co se týče ročních videů, abych tedy byl precizní. Tady jsme ve spolurozhodování. A A to prostě se ignorovalo, i když je to právně předepsáno. Evropská komise jednala stejně tak jako její předchůdce tím, že se domluvila Eh, na stropech výdajích ve velkých kategoriích, ale také tím, že hovořili o tom, jakým způsobem budou vydávány tyto výdaje a jak se bude rozdělovat v jednotlivých okruzích a přímo či nepřímo potom jak se to odrazí v rozpočtu. To znamená, že Evropská rada předem zaujímá postoj k předmětu textu, který bohužel ze 100% by měl vyplynout ze spolurozhodování a to nám způsobuje problém. To, to tedy znamená, co se týče předešlých vyjednávání, Eh, měli jsme dvě protichud, dva protichudné postoje mezi parlamentem a radou. Máme tady určité politické přiblížení, co se týče úrovně rozpočtu. Je tato, toto přiblížení existovalo tedy vždycky, ale tentokrát eh, tady došlo k tomu, že poprvé Evropská rada chce snížit evropský, evropský rozpočet, protože předtím to bylo vždycky navěžováno a poprvé i Evropská komise to chce snížit. Dobře, to je klasický bod eh, týkající se rozpočtu, ale teď k tomu přistupuje institucionální otázka. Dnes ráno jsem se účastnil schůzky předsedů parlamentu s, s kolegy z národních parlamentů a mohl vám říci, že předseda AFKO, a setkali jsme se s předsedy všech výborů a předseda Šury AFKO řekl, že tedy Evropská rada eh, v polovině eh, února vydala asi 48 stran. Rada sama sobě si dala super kompetenci v rozpočtových záležitostech, protože jisté je, že tady je určitá kapacita definovat stropy, ale v okamžiku, kdy stropy se snižují a nebo jsou dány, definovány tak nízko, že prakticky rok po roce reálný rozpočet bude eh, odsouzen k tomu, aby se stále smrskával. To znamená, že možnost eh, a re, možnost eh, být činný v rámci rozpočtu bude se rovnat pomalu nule, protože si musíme uvědomit, že na základě stropů, které navrhla Evropská rada pro rok 2014, protože máme závěry Evropské rady a stropy, víme, že to je 969 miliard závazků a zhruba 960 miliard pladeb, ale když se podíváme na příští rok, tak závazky stropů pro příští rok budou o 12 miliard více, než je to v reálném rozpočtu roku 2013 a pro platby budeme ještě daleko níže. To znamená, pro rok voleb 2014 se sníží evropský rozpočet o 10 miliard. A tímto způsobem Evropská rada aplikuje eh, podářského růstu aby udržela eh, konkurenceschopnost v Evropě. Takže eh, eh, spíše snaha státu určovat rozpočet, ačkoliv právní analýza, kterou disponuje náš právní servis, mezi těmi, Eh, kteří prostě mají na starosti rozpočet, politické rozhodnutí a kteří srovnávají politické závěry, ukazují, že ze dvou třetin nebo ze tří čtvrtin text podléhá normálně spolurozhodnutí. Vy si jistě vzpomenete, že za kyperského předsednictví jsem vám už ukázal eh, tento text právního servisu. Byl to velice jednotný text, kde bylo E, vlastně také zvláště tučným písmem vyznačeno, co je ve spolurozhodování v proporci k rozhodnutím či závěrům rady. To znamená, to je způsob, e, jak nám chtěla e, Rada Evropská vnutit rozpočet, protože konala jako její předchůdci. Ovšem, ta analýza, kterou jsme udělali tady už xkrát na výboru rozpočtu a e, Děláme to také na výboru pro obecné záležitosti a, a na všech možných úrovních. E, pan předseda Šulc to při nejrůznějších e, příležitostech rovněž zdůrazňoval pan Van také a teprve teď jako by si to začínali uvědomovat. A teď tady začíná na radě panovat neklid o tom, že Evropský parlament velice eh, bude vyčkávat, než vydá své vlastní závěry. A už jsme o tom hovořili dnes ráno s mými kolegy z výboru pro legislativní otázky. Eh, zorganizujeme organizaci ze, stranu parlame, ze strany parlamentu eh, se dvěmi kolejemi. Bude to vlastně vyjednávání na dvou, dvou kolejné, bychom měli říct. Jednak to rozpočtové, to máme na starosti my, a jednak ta kolej legislativní. Eh, co se týče legislativní koleje, jsem řekl předsedovi, místo předsedovi Evropské rady, vlastně, že to tady neexistuje něco takového. Já jsem řekl, vždyť jsme o tom, eh, a bylo mi řečeno na Evropské radě, jsme o tom vůbec nehovořili. Ale je-li to v Lisabonské smlouvě, tak ať Evropský parlament eh, vykonává své pravomoci. A Evropský parlament chce vykonávat plně své pravomoci. Ale je třeba si uvědomit, že od okamžiku, kdy všechno, co se týče strukturálních fondů, zemědělských fondů, dopravy, výzkumu, všech zásadních oblastí, výbory jistě využijí svého práva eh, předkládat pozměňovací výbory a mohou tím pádem změnit závěry rady a to je normální. To se tady prostě budou lítat různě eh, procentuální částky. Eh, měli jsme tady seznam těch příjemců, který se změní. A především zdá se mi, Nezávislí to na nás, závisí to na iniciativní komisi. Že parlament bude muset bdít nad tím, aby částky, které byly přiděleny té či oné, tomu či onému regionu, eh, budou skutečně ospravedlněny co nejobjektivnějšími kritérii. Eh, jak eh, legislativou národní, tak tradicí, když se třeba rozhodne, že se eh, pomoc pošle nějakému hospodářskému, sociálnímu subjektu nebo nějakému družstvu lokálnímu, ať už je to cokoliv, tak to bude muset být rávním základě a bude třeba to také moci ospravedlnit že prostě skutečně je to všechno v pořádku, že ten dotyčný subjekt je v prekérní situaci a tak dále. To znamená, tohle, tohle bude platit pro většinu toho rozpočtu a částek. My nejsme účetní, ale každopádně sekretariát tady udělal takový seznam, a máme tady tucty částek, které jsou přiřazeny část, částečně určité zemi, částečně určitému regionu, částečně z toho fondu, částečně z jiného fondu, bez jakéhokoliv objasnění, proč a jak, bez jakéhokoliv eh, hodnocení nebo odůvodnění výše částky. Je to jasné, proč to udělali. Je to to, co dělali vždycky. Já to nekritizuji jako fakt samotný. Každý má své problémy. Jenomže teď po Lisabonské smlouvě všechno, co je rozpočet, musí být v transparentní, otevřené atmosféře, kde všichni neseme odpovědnost před našimi občany, kteří jsou daňoví poplatníci aby viděli, že skutečný produkt eh, tohoto vyjednávání eh, skutečně eh, má za cíl a jde tam, kam to bylo také rozhodnuto. A my si to samozřejmě přejeme před volbami, které se budou konat příští rok. Mně osobně by tedy vadilo velice a styděl bych se, kdybych musel říct, eh, že tedy se musel schválit rozpočet, eh, aniž bych byl schopen ospravedlnit, proč je tam to, to a ono. Eh, prostě to není možné, aby tady to vypadalo tak, že nikdo nemusí odpovídat nikomu je třeba uvědomit si tu věc. My si uvědomuje, že jsme vlastně součástí systému, který je vlastně mezi státní a který smlouvy ke smlouvě se stává více a více komunitární. My se domníváme, že Lisabonská směna, e, smlouva změnila tento systém e, takřka, takřka do systému naprosto demokratického, nebo bychom mohli říci, co nej a demokratického, jak je to jenom možné a transparentního. To znamená, musíme zorganizovat toto dvojkolejnou, organi, mm, toto dvojkolevné vyjednávání a co se týče kalendáře, zbývá. No máme tady dvě neznámé v této komplikované záležitosti. Za prvé kalendář. Na straně parlamentu, a vy to víte, se budeme organizovat tak, abychom ehm, se usnesli na rezolucí týkající se závěru rady v březnu. To znamená, bude to 13. března jednotlivé politické skupiny a e, jsou e, s tím seznámení, jejich zpravodajové pracují, koordináři se setkávají a tak dále a od počátku příštího týdne uvidíme, jaké návrhy nám dají naši zpravodajové. To znamená, že cíl pana předsedy Šulce, tak jak vysvětlil kontaktní skupině je, aby v den jako takový v Dublinu vysvětlil panu eh, ministro, panu premiérovi a panu Barosovi, že tento způsob eh, eh, reakce Evropského parlamentu, že Evropský parlament si přeje vyjednávat od 13.3. Evropský parlament není spokojen se závěry rady, my jako Evropský parlament vyjádříme své pocity 13.3., ale jsme ochotni k vyjednávání od 13.3. Ze strany rady to bude dost zábavné, protože rada není připravena. Bude to rada pro obecné záležitosti, protože eh, pod její kompetenci patří také regionální otázky a potom to bude regi pro zemědělství a tak dále. Obecný rámec bude definován tedy Radou pro všeobecné záležitosti a Rada pro všeobecné záležitosti se schází příští pondělí, ale nejsou ochotni technicky nebo politicky, nevím proč, ale nejsou ochotni. To znamená, že to bude až na, na summitu v Dubnu, kdy bude udělen mandát k vyjednávání panu Gilmorovi to, bude dva, to bude 22. dubna, což znamená za dva měsíce. Čili první otázka, jak vypadá ten kalendář, to jsem vám teď řekla. Potom pan předseda Schulz jistě možná eventuálně bude dávat nejrůznější další upřesňující informace a já vám samozřejmě vždycky řeknu, cokoliv budeme nového vědět druhá neznámá věc. Kdo a jakým způsobem bude překládat do právních termínů politické závěry Evropské rady? Co se týče legislativních záměrů nebo legislativních prvků jako takových, mohli bychom říci, že na jedné straně to bude legislativa, eh, že to bude Evropská komise, eh, která má kompetence v legislativních otázkách, nebo že to bude eh, nějaké nařízení týkající se nařízení sociálního fondu a venkovského rozvoje nebo co já vím, různé e, složky budou prezentovány e, různými právními odděleními, ale bude-li tomu tak, bude to znamenat, že komise na svůj účet to zase bude dělat. Ale vezme na svůj účet to a bude dělat to, co rozhodla rada. Dominik Riket eh, mě sleduje, já mu pak dám slova, ale já tady dávám prostě jenom to jako otázku. Já vůbec nejsem si jist tomu, že to tak bude. Nebo eh, tady existuje názor, že to budou právníci Evropské rady, eh, kteří dají prostě ten právní výklad který bude znamenat instrukce pro vyjednávání pro náš partner, pro radu a Evropská komise si asi bude rezervovat prostě eh, svůj, eh, svůj postoj, až uvidí, eh, jak se k tomu nově postaví Evropská rada mm, v rámci tedy toho vyjednávání mezi Evropskou radou a parlamentem. Ale o tom se dnes ráno nehovořilo. Já jsem se o tom bavil včera s panem předsedou Barasem, nehovořilo se o tom ani tam. A vidíte, že zatímco nemáme upřesnění o tom, kdo bude dělat co, tak co bude dál? Kdo by měl udělat ten příští krok? A jakým způsobem? Nemůžeme jít rychleji, než hraje hudba. Tak vidíte, drazí kolegové. Toliko tedy nejnovější informace, které mám. Chtěli by zpravodajové něco doplnit? Dominik Rike nebo další kolegové? Chcete někdo něco říci? Uh, uh, uh very brief, uh, Mr. Chair, because... Uh, Jenom stručně, pane předsedo protože myslím, že jste celou situaci prezentoval velmi dobře. A já mám ještě jeden problém, musím chytit letadlo, aby se dostal do svého volebního okrsku včas. Eh, my už nyní pracujeme s panem Bögem na textu eh, rezoluce, eh, který bude rozeslán dnes odpoledne. Tady doufám, že se nám to podaří dotáhnout do konce. Já bych tomu chtěl jenom říct to, že e, touto rezolucí udělujeme vyjednávací mandát a ten mandát musí být velice jasný. My neříkáme, že se nám závěry rady líbí či nelíbí, my prostě můžeme jenom zvážit, jestli ty jestli, jestli to prostě bylo úspěšné nebo ne, protože v této formě závěry do parlamentu jít nemohou. Čili musíme vymyslet mandát, protože závěry v současné podobě jsou prostě nepřijatelné. Nebudeme hlasovat o tom, zda ano nebo ne. Eh, a na rozdíl od toho, co říkali někteří kolegové, my teď nebudeme rozhodovat o tom, co dál. Pokud chceme Eh, myslet toto vyjednávání vážně, tak si musíme dát jasný mandát. Toť vše. Bylo velice důležité upřesnění. Skutečně vzpomenete si, že právně, alespoň tedy pro víceletý finanční rámec, máme tři texty. jeden text, ke kterému jsme byli pouze konsultováni, a to eh, byl návrh na příjmy. Druhý důležitý text je, eh, jsou tabulky s čísly podle kategorie a podle čísel a potom mezi interinstitucionální dohoda, kde máme prostě dané ty flexibility, mid review, eh, vývoj financování a tak dále. Tyto dva texty podléhají různým procedurám, různým procesům, ale prakticky viděno mm, o tom lze hlasovat dohromady proti. Ale tomu nemůže dojít až na konci, dokud se neví, až se tedy vyjedná, pardon, obsah. Naši zpravodajové připravují návrh usnesení, který bude nesmírně důležitý a který bude odpovědí Evropské radě, kde se řekne, ve vašich závěrech jsou tedy záležitosti, s nimiž nesouhlasíme. Tečka. Tudíž hlasování o tomto usnesení nebude znamenat definitivní odpověď Evropského parlamentu. A toto usnesení nebude mít za cíl nějakým způsobem stížit vyjednávání, ale umožnit vyjednávání jako takové. Hodně se o tom hovořilo včera na skupinách a jistě se o tom bude hovořit na zasedání skupin příští týden a jistě i na zasedání ve Štrasburku, ale všichni ti, kteří mají zkušenosti s vyjednáváním, vědí, že to je velice subtilní záležitost. A že je to prostě dl- běh na dlouhodobou trať. protože Evropská rada se dohodla vlastně 8. února a mysleli si, že už je to tím pádem všechno uděláno, ale díky eh, prostě okamžitému komuniké více předsedů politických skupin parlamentu ve sdělovacích prostředcích. Najednou veřejnost objevila také Evropský parlament a uvědomila si, a Evropská rada si uvědomila, že tady je také nebezpečí to odmítnutí parlamentu a média se domnívala, že Evropský parlament se hned den na to prostě vyjádří k tomu, jak to bude. Ale ne, to vyžaduje svůj čas. V rámci kalendáře nad nímž pracuje irské předsednictví. Konečná možná dohoda by mohla být možná v červnu, eventuálně červenci. Já se teď sejdu s velvyslancem z Lotyšska. Je třeba, abychom i my pochopili, že si musíme dobře připravit, dobře zorganizovat, protože budou tady okamžiky napětí, budou tady jistě okamžiky, kdy se prostě mm, bude muset eh, skupina stáhnout, aby popřemýšlela, pak si zase prostě kontakty navážou, to přežijeme určitě. Hmm, ale bude to obtížné, vždyť je to známe z vyjednávání každý rok a víme, že eh, prostě když se vyjednávalo, tak třeba někdy to trvalo určitý týdny, někdy dny a noci. Dominik Rike požádal o slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chtěl jsem se nejprve zeptat na jednu věc a udělat jednu poznámku. Mám následující otázku. Máme tady eh, určitou eh, rozpočtovou položku, nebo e, zásadu, která se týká buď legislativy a nebo legislativy. Prostě máme tady určitou rozpočtovou linku, kde nad ní to patří e, právnímu základu a pod tím to patří e, legislativnímu základu. Možná, že budete vědět, že určité legislativní záměry jsou v diskosích, v trialozích, eh, které začaly vlastně bo který začal tento trialog eh, legislativního vyjednávání a v rámci toho tedy jsou čísla, která jsou v čele nebo na čele eh, tohoto základu a já bych chtěl vědět, na jaké úrovni je to co v uvozovkách je ta linie eh, roz, rozpočtu a to, co je jiné. Dám vám specifickou otázku. Vidím, že ve víceletém finančním rámci tady máme eh, okruh AA, kde je determinován finanční nástroj týkající se legislativního nástroje, kde je určité číslo, určitá suma. To znamená, že tady na základě, na legislativním základě by se tam tedy mohla nechat ta částka, která tam je, ale pak se rozčlenuje tato částka do tří částech na transport, energii a eh, telekomunikaci. A já se, chci, a já e, se ptám, kam tedy patří e, nebo až kam sahá ten víceletý e, finanční rámec a v jakém okamžiku lze odhadovat, že už jsme v té legislativní bázi, kdy se vyjednávají ty nižší záležitosti. A já si myslím, že to se bude týkat celé řady záležitostí. A moje poznámka se týká posledního bodu, o kterém jste hovořil. A sice znamená to, že komise může vzít závěry rady pro legislativní návrhy a legislativní návrhy na základě víceletého finančního rámce. Já si myslím, že to není možné na základě toho, co už bylo řečeno, ale jinak bychom byli eh, museli už dávno navrhnout alespoň rozpočet na rok 2014 Stínový zpravodové jistě budou chtít vědět stejně to, co chci vědět já. E, když někdo navrhne, když se navrhne rok 2014 e, v rámci toho finančního rámce, tak odpověď bude asi ne, že to přece nejde. To znamená, nemůžeme tady eh, předkládat návrh na, eh, na ten rok 2014, když nemáme ten celkový víceletý finanční rámec. Já bych si tedy velice přál věděl, na jakém místě se zastavuje jaksi ten finanční víceletý rámec a odkud tedy se začíná diskutovat legislativní základ pro eh, ten roční eh, rozpočet. Myslím si, že jistě rada bude diskutovat také o těchto otázkách, protože mě by ale zajímalo, jak výbory a parlament jako takový budou moci eh, jaký přístup akceptovat. Takže kde je základ toho, eh, kde začíná tato legislativní báze? Kde je ten legislativní základ? Deux remarques euh, extrêmement fines. Dvě velmi subtilní poznámky Dominiku. Začnu tou druhou připomínkou. Myslím si, že tvá analýza je naprosto přesná. Myslím si, že komise nebo výbor jako takový to nemůže udělat. To, co potvrzuje, že to, co si řek a co ti znovu potvrzuji, protože já jsem včera eh, tu otázku vznesl, když jsem hovořil s panem Barosem a s generálním ředitelem Jean Jeanem. Zatím rada neví, na jaké bázi se bude přepávat připravovat rozpočet pro rok 2014. A já jsem to řekla Monice Holmajerové, že prostě ne, asi nebudeme schopni předložit návrh rozpočtu na roku 2014 před prvním květnem. Asi to bude později. Ale dnes se zdá, že nebude možné ani připravit rozpočet na základě prostě toho původního rozpočtu, ani to nevidí rada, ani to nevidí rozpočet. To znamená, parlament se ještě k tomu nevyslovil a bude třeba tady asi mít určitou představivost. A myslím si, že ta doba do 1. května je poměrně krátká. K té první otázce. je třeba, aby parlament si dal svůj vlastní výklad, svou vlastní interpretaci. A to je předmět, který musíme udělat v té kontaktní skupině s výbory, kterých se to kontá. Co si přejeme my jako parlament? Protože Tady máme čísla podle kategorii, subkategorii či okrů, sub, potokrů, ale potom, potom tady máme celou řadu dalších záležitostí, detaily, upřesnění a normálně eh, u těch detailů to bývá Evropská komise, která činí ty první návrhy ale Evropská komise má stejné potíže, eh, které tady zazněly. Protože když, jak tady bude eh, předložena detailní čísla, ale na kterém základě? Na základě toho, co předložila Evropská komise. Ale parlament a rozpočtový výbor a v určitém okamžiku budeme muset schopně to říci, buď budeme akceptovat prostě tuto částku a komise řekne, dobře, budeme akceptovat, když tam bude o nějakou miliardu víc, anebo parlament by byl legitimní, ale to je skutečně můj osobní názor a Evropský parlament by to mohl akceptovat, že bychom řísl, ří, řekli Měli jsme tady eh, příliš často přerušenou komunikaci a místo eh, miliardy nebo rozdělení eh, deseti chci, aby se to rozdělilo polovinou. Já si myslím, že to by bylo legitimní a nemyslím si, že by to narazilo na kategorické odmítnutí Evropské rady ale to by byla dlouhá arbitráž mezi příslušným výborem a radou. Teď je o to, jestli teda by musel vyjednávat extra ITRE, extra zase jiné výbory. To znamená, že budeme mít také eh, nezbytnou spolupráci mezi jednotlivými výbory. Bude prostě nezbytné, abychom v určitém okamžiku, až budou vyjednaná ta čísla, měli skutečně také výměnu informací mezi námi. Můžeme si představit situaci, kdy vyjednávání o globálním rámci MFF budou trvat dlouho, zatímco eh, vyjednávání o legislativním základě pokročí, takže budeme dál v detailu, aniž budeme vědět, jak to bude v celku. Eh, protože prostě tady se vlastně rozřezává ten celek. A když se podíváme na to, že ty otázky zatím, že legislativní zásad, eh, legislativa zás, legislativní zásady se dostaly na vyjednávání více než vyjednávání o celém víceletém finančním rámci, pak tady bude opravdový problém, a myslím si, že problém bude říci, kde tedy se zastavuje e, právě ten, to vyjednávání více toho finančního rámce v rámci trialogu. No, máš naprostou pravdu. Bude tady opravdový problém. A sice pro ty rozpočtové řádky, kde tedy tady máme úplně jiné návrhy mezi tím, co předložila Rada a, rozpočt a parlament, například ve venkovském rozvoji, Zas tam tolik rozdílů není, ale pro zbytek můžeme vidět, v jakém rytmu pokročí jednotlivé vyjednávání. Například eh, eh, zemědělství je nesmírně důležitou složkou, ale díky spoždění rady všechno co, co by mělo být vlastně eh, předlohově place, zálohově placeno a, eh, a mělo by to, nebo paušálními platbami vlastně bylo zakotveno už pro rok 2015. Na každý pád zhruba víme tak zhruba procentuální výšku bude-li existovat globální dohoda o víceletém finančním rámci, než bude ten legislativní základ vyjázněn, tak to bude jedno, to jedno duší, protože budeme moci prostě vzít nějaké základní číslo a potom, když prostě tam dojde k určitému navýšení, tak se později navýší něco. To je poměrně jednoduché učinit. Ale proto jsem řekl, že to bude nesmírně komplikovaná, komplikovaně řízená operace, protože bude třeba ujistit se o tom, že vedeme paralelní vyjednávání rozpočtové a legislativní, ale budou-li, bude-li jedna kolej, která půjde rychleji, není možné, aby zpomalila za tu druhou. To znamená, veškeré politiky, kde bude možné eh, se domluvit už na rok 2014, už budou možné, možno je dohodnout na rok 2014, co já vám pro fondy soudržnosti, regionální fondy a tak dále, aby už mohly začínat eh, v červenci 2014, aniž budeme vědět, jestli to bude 2000, eh, 50 miliard nebo 52 miliard. Je třeba zabránit tomu, aby to, co se dostane nejvíc ke předu, dopředu předepsalo čísla a definovalo čísla. Ale zároveň je třeba zabránit tomu, aby to, co bylo dohodnuto, nebylo opět spochybněno, protože ještě nedošlo k rozpočtové dohodě. Čili eh, tam bude komplikované to řídit. A skutečně velmi moudře se to bude muset dělat, velmi obezřetně. A i to, co řekl Dominik Rike, bude třeba, abychom mezi sebou také dělali určitou arbitráž týkající se alokování prostředků. Pan Alfonsi. Nejprve vám chci říct, že naše skupina eh, byla mm, skutečně velice spokojená a s tím, jak se postavil Martin Schulz k pozici, Evropského parlamentu a e, doufáme, že v této pozici se bude pokračovat. A samozřejmě velice bychom si přáli, aby Evropský parlament e, nedával představu někoho, kdo prostě, nebo nějaké instituce, eh, která, se, která jaksi se vzepřila na zadní, eh, když přišla rada se svým rozhodnutím. My si skutečně přejeme, aby došlo k usnesení, abychom se mohli nad něm dohodnout na tomto usnesení a abychom mohli pokračovat společně. Budou-li určité věci akceptovatelné pro Lotyšsko, Litvu, Francii, Velkou Británii, Domnívám se, že to nemůže být neakceptovatelné pro Evropu. To znamená, bude třeba vždycky definovat, co je akceptovatelné pro celou Evropu a ne co je akceptovatelné pro tu či onu zemi nebo pro několik zemí. Potom máme další bod například konvergence mezi prostředky na, prostředky na eh, závazky a prostředky na platby, jakou flexibilitu, eh, jaké spoždění mezi prostředky na platby a prostředky na závazky, abychom samozřejmě nikdy nebudeme moc moci uspokojit eh, všechny flexibilitu, eh, eh, všechny, abychom byli dostatečně flexibilní, dostaneme-li se do spoždění. Pro nás zásadní otázka je otázka konvergence mezi prostředky na závazky a prostředky na platby. Otázka vlastních zdrojů, samozřejmě nám velmi známá otázka, ale my, naše skupina si přeje, aby si aby v usnesení se také odrazilo, že e, bude mandát vyjednávání Evropského parlamentu, kde bude třeba vyjednávat rubriku 1.1, kde je třeba navýšit senzibilním způsobem eh, Evropský fond pro rozvoj, protože to je tam, kde došlo k velkému snížení, tam, kde se snižuje o 24 eh, rozpočet. To je, a, O tom se právě hovoří eh, na veřejnosti a všichni, kdo hovoří o Evropě, tak tedy dát o 24% méně tomuto programu znamená to, že se tady vlastně dostáváme do určité regresy, čili kroku zpět v evropské konstrukci a to tedy neakceptujeme. To znamená, chceme, aby mandát vyjednávání tam tuto položku určitě dal, rubriku 1a a potom v rubriku 4, či okruh 4, okruh 4, když si uvědomíte, že i tady to ovlivňuje Lisabonská smlouva, protože tady eh, já nevím, kolik procent to bylo snížení, myslím, že to bylo 8 procent, ale Eh, prostě bohužel tady došlo také k velkému zkrácení. A to je ovšem pro nás velice důležité. Na tom trvám, že toto by se mělo také dostat do mandátu, protože parlament má více mandátu a více kompetencí, než si kdokoliv představuje, než si sdělovací před, prostředky představují. To znamená i třeba, abychom to dali na vědomí více také veřejnosti. Ano, to bylo řečeno vynikajícím způsobem. Opravdu jsem vás eh, eh, poslouchal eh, takřka s otevřenými ústy. Ne, ale ta druhá skupina teď radši nebude poslouchat, aspoň očekávám, že jinak zaujmeme stejnou pozici. Já nevím, jestli to bylo před parlamentem nebo při jiné příležitosti. Pan Barroso měl docela dobrou frázi. Řekl, že je nešťastný z toho, že investice pro kategorie 1A se škrtají, ale že pak tam nebude elektorát. No dobře, ale elektorát to je co? Elektorát v budoucnosti to je Evropský parlament. George. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručný. Otázka, kterou jsem chtěl položit, je otázka procedurální, kterou snad v tomto velice důležitém tématu můžeme využít, v, tedy v rozhodování o víceletém finančním rámci. Média hojně informují, alespoň ve Velké Británii, ale i jinde o tom, že parlament by snad mohl hlasovat tajně při hlasování o definitivním rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí víceletého finančního rámce. Pokud by to tak mělo být, bylo by to skutečně velmi špatné. Nevím, odkud se ta myšlenka vzala, kdo to napsal poprvé, ale včera jsme o tom u nás ve frakci diskutovali a panovalo přesvědčení, že tuto proceduru nepoužijeme, zejména u tohoto eh, hlasování, které je snad nejdůležitější pro příštích sedm let. A doufám, že i politické frakce zde ve výrobu, výboru pro rozpočet budou proti této myšlence, tak abychom tuto mediální spekulaci mohli Eh, ukončit, utnout, abychom jasně dali najevo, že chceme být transparentní, že tento parlament chce lepší program pro rozpočet na příštích sedm let pro Evropskou unii. Ano, děkuji vám, eh, Georgi. Já jsem vás tak trošku poslouchal eh, levým uchem, které je liberální, Eh, ani ne tak pravým uchem, které je demokratické, ale máte pravdu. Eh, a je to tím spíš aktuální, protože já se snažím, a ono to tak taky bude, abychom ze strany Rady i Komise rovněž dostali transparentní informace ohledně čísel, o kterých jednají, a ohledně toho, k čemu nakonec dospějí. Ale pokud nám tato transparentní data nedodají, my i přesto budeme muset transparentní být, protože nás čekají příští rok volby a myslím si, že nikdo z nás si nedovolí přijít před voliče a říct jim, hlasujte pro mě, já jsem zodpovědný člověk, eh, dělám v parlamentu to a to a i u toho nejdůležitějšího hlasování, které rozhodne o budoucnosti Evropské unie pro příštích sedm let, které bude stanovovat politiku a peníze pro ně, u toho vám ovšem neřeknu, jak budu hlasovat. To si nechám s dovolením pro sebe. To si myslím, že si nikdo nedovolí. Demokracie má určité nároky. Je potřeba postavit se své odpovědnosti čelem. To je naprosto zásadní. Eh, ta myšlenka, která padla v určitou fázi toho procesu, aby na nás, dejme tomu, nějakým způsobem tlačila. Eh, já si myslím, že tu myšlenku opravdu nemusíme vůbec ani brát vážně. Zkrátka je potřeba zachovat si plnou transparentnost. Eh, já vám rozešlu eh, kopie eh, výměny dokumentů, výměny dopisů mezi Van Rompuyem, panem Barosem a mnou. Jsou to dopisy, které, a o tom už jsem vám říkal, které vznikly na základě komentářů z 27 hlavních měst k únorovému zasedání rady každý premiér doma řekl, že evropský rozpočet se sníží a že to je triumf právě pro jejich zemi, což je naprosto běžné. A kromě toho, ale to je trošku překvapující, už uváděli i konkrétní čísla. A já jsem upřímně řečeno včera nebo předevčírem mě, byl tak trochu v pokušení říci, že plně souhlasím se zápisem z Evropské rady, ovšem, že to neodpovídá tomu, co říkali premiéři doma. Protože když jsem si to všechno sečetl, to, co říkali, tak to bylo víc než 1 bilion euro, což eh, neodpovídá eh, národním eh, příspěvkům do rozpočtu, které, jsou, které mají každý svůj strop a je to trošku divné, že ano. Takže eh, já nechci pochybovat o dobré víře eh, panu premiéru ani o jejich zdrojích informací, eh, protože oni jsou velmi dobře informovaní, takže je evidentní, že jsou zde informace, které my nemáme a chceme je. A tam se můžete podívat na ty odpovědi. Pan předseda komise zkrátka říká, Něco v tom smyslu, že já ta čísla nemám, musíte jít za Evropskou radou a předseda Evropské rady nebo je, jeho šéf kabinetu říká, já ta čísla nemám, musíte jít za Evropskou komisí. No. E, naši zpravodajové každopádně ta čísla potřebují k práci. Potřebují přesně vědět, jak se věci mají a kolik peněz máme na jednotlivé politiky, na jednotlivé státy, abychom si to mohli porovnat s situací posledně. Takže doufejme, že i celý parlament, i tady George budou moci přijmout zodpovědná rozhodnutí. Prosím, paní kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit také ještě k tomuto bodu, protože všechno ostatní, co jsem chtěla zmínit, už tady eh, do menší či větší míry zaznělo. Eh, samozřejmě výsledek jednání rady je naprosto skandální. Jsme v situaci, kdy potřebujeme více Evropy, tím pádem i větší rozpočtem, rozpočet. Ale rada pouze škrtala a škrtala a škrtala. Ale o čem chci mluvit teď? Chci se zaměřit eh, na to téma, které právě zmínil pan Lamasur. Nejde o to, eh, že bychom měli nebo neměli přístup k těm reálným číslům. Souhlasím s ním, že když skončilo jednání rady, tak každý šéf eh, vlády, každá hlava státu jela domů a začala hlásat, že to je obrovské vítězství právě pro tu jejich zemi a těch vítězství zkrátka bylo příliš mnoho najednou. jednou. Myslím si, že se musíme ptát, co to tedy vlastně znamená, protože eh, evidentně všichni šéfové státu si myslí, že právě oni vyhráli a všichni jsou spokojení. A všichni jednomyslně hlasovali pro návrh. A já si upřímně dělám trošičku obavy o to, že nevím, jak je možné eh, že ani komise, ani rada není schopná parlamentu dát konkrétní čísla, ačkoliv to jsou čísla, která potřebujeme, abychom ten rozpočet mohli konečně pochopit jako ten prorůstový nástroj, kterým má být. Na základě smluv, na základě transparentnosti je podle mě naprosto neslíchané, že by Evropský parlament neměl přístup k těm definitivním číslům. Je naprosto nepřijatelné, že nám ta čísla nikdo neposkytl a myslím si, že ten dopis, který jste, pane Lamasure, poslal, je zcela na místě. Ta situace je skandální a svým způsobem je to velice smutné. Parlament má každé právo na to, aby byl řádně informován. Parlament je partnerem ve spolurozhodování o rozpočtu a proto je to velmi důležité. To je v podstatě všechno, co jsem chtěla říci. Myslím si, že eh, to, co se stalo na radě, to nebylo setkání různých zemí, spíše eh, to byl, byla jakási suma všech bilaterálních zasedání, která si uspořádal pan Van Rompuy, kdy v podstatě nasliboval různým zemím různé věci, a e, je to v podstatě ten důvod, proč si všechny země myslejí, že jsou na tom nejlépe. Já si myslím, že ve finále tento proces může ohrozit celý evropský projekt, zejména jeho hlavní pilíře, tedy solidaritu. Děkuji, Inge. Eh, pane předsedo, eh, já s politováním musím říci, že dosud eh, nebylo prodiskutováno nic nového. Já eh, bych ráda, kdybychom prošli, šli také dalším bodům eh, programu, protože já mám před sebou 6 hodin cesty, aby se dostal do svého volebního okrsku. Výborně. Děkuji. Vy se domníváte, že to je eh, sekundární nebo druhotné téma, o kterém hovoříme. Takže pan Kluger a potom přejdeme k dalšímu bodu jednání. Das heißt, ich darf noch mal to znamená, že ještě mohu mluvit mimo program. Dobře. Ne, ne, já jsem chtěl promluvit k tématu. E, já mám trošku obavy z toho, že například v Německu se e, v médiích e, to prostě popisuje tak, že to, co bylo dohodnuto v radě, je obrovský úspěch a tak je to třeba podpořit. Nicméně Eh, ono to tak asi není a kdyby to občané věděli, tak by to si tam si také. Sice otázka je, jak eh, skutečně informovat občany o tom, co opravdu bylo na radě dohodnuto. Já myslím, že je to velice komplikované. A eh, je třeba si uvědomit prostě, jak to dělat s tou mediální práci. Jestliže teď probíráme rozpočet tak důkladně, Eh, co kdybychom eh, otevřeli téma eh, ten víceletý výhled omezit na pět let, tak aby zde byla časová soustašnost s volebním obdobím. Ten sedmiletý de facto má potom za, za následek třeba to, že příští parlament vlastně vůbec nebude rozhodovat o víceletým, víceletých výhledech. Takže možná, že to je téma, které by se mohlo ocitnout na programu jednání s radou. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dobře. V tom případě jsme uzavřeli eh, přípravu vyjednávání se vším, co se týká harmonogramu, organizace a dalších postupů. A nyní vám navrhuji, abychom se dostali k bodu 7, což je společná prezentace dohody o spolupráci mezi komisí a EIB o hlavních podmínkách a postupech pro sdílení rizika pro projektové dluhopisy. Máme v principu tady mezi námi generálního ředitele Ecofinu z Evropské komise, pana Gerasimise Tomasa, eh, který mezi nás přišel a pana Nika Geneta, eh, ředitele z EIB týkající se eh, nových produktů. Vítejte oba, máte slovo. Možná pan Genet. No, s'il vous plaît. Prosím, rychle. Thank you very much indeed, uh, chair, and uh, thank you. Děkuji vám, uh, pane předsedo, děkuji vám za příležitost uh, prezentovat uh, příspěvek k, k kooperační dohodě mezi komisou a bankou k pilotní fázi projektových dluhopisů. Doktor Hoyer, náš guvernér, ještě jednou mě požádal, aby zopakoval jeho omluvu, neboť onemocněl. Já budu velmi stručný, skutečně. Já se domnívám, že v tomto výboru je velice dobře známa logika a e, filozofie za touto projekt, e, tedy iniciativou projektových bondů. My potřebujeme e, financovat infrastrukturu v Evropě a je samozřejmě jasné také to, že veřejných prostředků je velice málo a bankovní trh, který je vlastně takovou, takovým pilířem, eh, je nyní daleko úspěšnější než dříve eh, v poskytování pákového efektu. Komentátoři z trhu, kde se eh, z trhu infrastruktury se shodují na tom, že kapitálové trhy, pojišťovny, Eh, a další jsou eh, vlastně přirozené zdroje financí pro infrastrukturu. Proč? Protože jsou schopny eh, poskytovat poměrně stabilní infrastrukturu a je to podloženo jejich vlastní hodnotou, vlastními kapitály. Takže tam, tam se můžeme shodnout. A druhý bod, na kterém se všichni shodujeme, je, že nehrají tu roli, kterou by hrát mohli. Proč? Protože investiční projekty na zelené louce, eh, které jsou tak jako na pomezí té velikosti eh, investic, eh, neodpovídají rizikovým profilem, nejsou atraktivní pro tyto hráče na kapitálovém trhu. Proto tedy ta iniciativa projektových dluhopisů je jakýsi nástroj, jak přitáhnout právě ty investory eh, kapitálového trhu, tedy která přimě přirozeně hrát eh, vlastní roli. Když se tady podíváme na iniciativu projektových dluhopisů, tak tady je smyslem vlastně aktivizovat, otevřít eh, kapitalové trhy. A týká se to Eh, transevropských dopravních eh, sítí, energetických sítí a širokopásmových komunikačních eh, sítí. Je to všechno, respektive mělo by se to odehrávat na hřbetě oskoušených a velice vyzkoušených tedy nástrojů mezi Evropskou investiční bankou a komisí. Pilotní fáze projektových dluhopisů by měla otestovat, upravit a připravit širší roli pro tuto iniciativu po roce 2014. Jak víte, základem je velice malá část evropského rozpočtu 230 milionů eur. Nicméně potenciál je zde pro velký eh, pákový efekt. Eh, mohlo by to vést k investicím až ve výši 4,4 miliardy do infrastruktury. Eh, nyní eh, klíč k tomuto opakovému efektu je tedy přístup portfoliu, který se nazývá first loss. Co to vlastně znamená? Znamená to, že příspěvek komise, tedy těch 230 milionů eur, bude fungovat jako ta, řekněme, první ztráta nebo první riziková investice do portfolia vhodných projektů, do kterých se potom bude pouštět EIB. A při této kombinaci, to znamená eh, portfoliový přístup k sdílení rizika, eh, plus eh, ten příspěvek, který bude určen k té první ztrátě, tak to umožní EIB eh, multiplikovat eh, velice významným způsobem ten prvotní příspěvek komise, těch 230 milionů. Mělo by to vypadat asi takto. Banka vydá vhodným projektům Eh, jakousi eh, úvěrovou výpomoc eh, ve formě podřízeného dluhu, který upíše EIB do projektových finančních struktur. A dále k tomu přistoupí další tranše podřízeného dluhu nad kapitál, který už bude k dispozici pro tyto projekty. A to bude taková ochranná vrstva pro další poskytovatele kapitálu. A tato dodatečná ochranná vrstva financování eh, bude znamenat, že poskytovatelé eh, kapitálu budou moci vydat senior bondy na určité úrovni a ta úroveň už by měla být atraktivní pro kapitálový trh. Jinak pokud se týče těch možných projektů v pilotní fázi, eh, ta pilotní fáze běží od listopadu loňského roku, od podpisu naší kooperační dohody a zde eh, chceme eh, podpořit 5 až 10 projektů a samozřejmě to musí být projekty už dobře připravené nebo pokročilém stádiu přípravy vzhledem k tomu, jak máme málo času. K těm projektům a máme už jich poměrně významný počet. Jenom eh, bych eh, například uvedl, je to dálnice A11 v Belgii, v Německu, v Velké Británii, jsou to všechno dálnice. A eh, to první, první takové, taková bilance je, se očekává v třetím kvartálu 2013. Nicméně přicházejí nám další projekty Eh, kvartálně další a další, které mají zájem. Eh, zatím tedy první závěry jsou takové, že eh, velkým pozbuzením pro nás byl pozitivní reakce ratingových agentur. Já tady mám několik citátů od Moody's, SAP a Fitche a e, všechny e, nám dávají důvěru s tím, že ta finanční technologie skutečně může dosáhnout těch cílů, které jsme si vytkli. A také e, velký zájem ukazují úřady, které by vypisovaly zakázky na takto projekty. Druhá věc je samozřejmě, že stakeholdři se budou muset trošku přizpůsobit této nové situaci, ale myslím si, že velice pozitivní jsou zcela jasné signály, že z hlediska úřadu vypisující veřejné zakázky eh, zaznívají signály, že jsou ochotni se přizpůsobovat eh, tomuto mechanismu a eh, také počítají s tím, že to bude stát možná o něco víc peněz a času. Nicméně závěry by byly asi takové, Pilotní fáze tedy běží a zatím úspěšně. Eh, už nyní eh, to trhy velice eh, bedlivě sledují. Nová technologie financování se testuje za velkého zájmu. Reakce příslušných trhů je velmi pozitivní, taktéž je reakce ze strany ratingových agentur. No a zatím tedy čekáme na velice klíčový cíl, a sice, že tedy eh, budeme mít v druhé polovině roku skutečně podepsány ty eh, projekty a že se nám podaří velice konkurenceschopným způsobem přitáhnout kapitálové trhy a to by mohlo být, to by mohlo být také úvod k širšímu, většímu rozšíření těchto projektových dluhopisů. Děkuji vám. Uh, I want to... Děkuji, teď tady pan Tomas z komise. Děkuji, jako já se chci zaměřit na otázky e, smlouvy o spolupráci, kterou máme s EIB ohledně provádění implementace tohoto nástroje. V rámci této dohody Spolupracujeme na základě komplexního právního základu, je to právní základ nástroje jako takový, máme zde e, finanční nařízení, nové finanční nařízení, které by se běžně týkalo finančních nástrojů od 1. ledna 2014, nicméně Zajistili jsme si, že smlouva o spolupráci, kterou jsme s EIB minulý listopad podepsali, už splňuje nové požadavky nového finančního nařízení, takže je to taková jakoby anticipační dohoda a nakonec zde máme sektorové pokyny, eh, které definují eh, uplatnitelné projekty, které mohou užívat finančních příspěvků, iniciativy projektových dluhopisů. Takže fungujeme proaktivně a snažíme se implementovat tuto spolupráci a dohodu o ní eh, v rámci všech prvků finančního nařízení, tak jak se předpokládá, že bude vypadat do budoucna. V rámci úspory času eh, jenom velmi stručně popíšu všeobecné cíle iniciativy projektových dluhopisů. Vy je dobře znáte, protože parlament tuto iniciativu aktivně podporuje. To tady můžeme snad přeskočit. Pokud jde o zprávu rozpočtu, pro pilotní projekty jsme museli zajistit dvě procedury. Jak víte, Máme zde finanční prostředky z rozpočtu TNT, což je většina našich prostředků a potom máme ještě malý příspěvek od ten i a ICT. Eh, v podstatě jsou to ty energetické a, infrastru- a informačně infrastrukturní eh, infrastrukturní projekty, je to pouze malý příspěvek, ale ten příspěvek, ten T, to znamená z evropských dopravních sítí, eh, pro ten musíme zajistit, že všechny rozpočtové prostředky budou také využity. Proto e, zde máme pouze jeden malý závazek, jednu takovou malou prvotní platbu a poté ty prostředky budeme uvolňovat, jakmile budeme mít vše na stole a podepsáno. Takže ty peníze z TNT e, v rámci požadavků e, na peníze budou muset být podloženy přísnou dokumentací. Museli jsme eh, pro každou rozpočtovou položku zajistit jeden samostatný účet, což zajišťuje transparentnost a i pro vás jako rozpočtový orgán to bude znamenat, že budete přesně vědět, jaké projekty jdou na dopravu, jaké na energetiku a tak dále. Což znamená, že implementace je trošku složitější, ale je to v souladu s nařízeními o řádném, eh, s, řádné zprávě finančních prostředků. Tady máme roz, eh, oddělené rozpočtové položky a to znamená, že pokrytí strát bude přesně uvedeno podle jednotlivých oblastí, pakliže to bude nutné. Dále, eh, vytvořili jsme si konkrétní postupy pro potvrzení způsobilosti jednotlivých projektů. Eh, jak už bylo řečeno, komise je odpovědná za eh, způsobilost politickou ze strany politiky, ale jakmile se tato způsobilost stanoví, pak už je i za finanční a technické charakteristiky jednotlivých projektů zodpovědná Evropská investiční banka, která také vybírá projekty, v rámci toho, řekněme, portfolia způsobilých projektů, které dostanou finanční prostředky. Pro každý sektor proto máme e, různé, ta, takové datové listy v Sheets, pokud jde o způsobilost projektů, ty vytvořila komise, tak aby se zajistilo, že jakákoliv podpora v rámci této iniciativy ze strany EIB splňuje kritéria způsobilosti definovaná komisí ve spolupráci s eh, dalšími orgány. Pokud jde o sdílení rizik v rámci pilotní fáze, jak říkal pan Janet, eh, my kryjeme eh, první ztráty, první hlavní podíl prvních ztrát jakéhokoliv podniku, ale v rámci sdílení zájmu chceme zajistit, že i investiční banka zde provede řádné zhodnocení možných finančních rizik a proto pokrýváme pouze 95% eh, těch prvotních ztrát a investiční banka kryje 5%, tak aby chom zajistili, že i investiční banka se bude o naše prostředky starat stejně dobře jako o ty své. A kromě toho Evropská investiční banka bude pokrývat veškerá reziduální rizika, které jsou nad rámec těch prvotních ztrát. Takže eh, toto, myslím, rovněž přispěje k řádné zprávě finančních prostředků podle principů, které jsme si stanovili eh, pro nové finanční nařízení, pro eh, finanční nástroje po roce 2014. Pak je zde celá řada dalších smluvních ujednání, která se týkají řízení, poplatků, viditelnosti a ukončení projektů. Pokud jde o řízení jako takové, eh, máme řídící výbor společně s investiční bankou, který má poskytovat určitý rámec, v rámci kterého mohou probíhat opravné aktivity, pakliže nedochází k stoprocentnímu plnění projektu nebo pakliže je potřeba vyřešit některé konkrétní problémy. Eh, takže to jsou ty samo, samoopravné mechanismy. Pokud jde o poplatky, zde máme v podstatě dvourovňovou strukturu, máme zde administrativní poplatky a máme zde e, poplatky podle výkonnosti. Ten správní poplatek pokrývá e, základní náklady ze strany EIB při implementaci tohoto projektu a Poté zde je určitý poplatek z výkonnosti, který bude v podstatě podporovat investiční banku v tom, aby pracovala transsektorálně a přeshraničně. Takže nechceme jenom jednorázový poplatek, který by e, vlastně učinil irrelevantním, zda EIB se soustředí pouze na nějaký malý počet projektů jen v několika málo zemích nebo málo sektorech. V podstatě ta struktura poplatků vytváří takové pobídky tak, aby Evropská investiční banka co nejvíce geograficky diverzifikovala a aby se cílila na co nejvíce subsektorů. A kromě toho v souladu s novým finančním nařízením jsme sem zavedli všechna ustanovení ohledně viditelnosti, která jsou vhodná pro projekty takového ška, takovéto škály a evropský rozpočet. Dále, do návrhu jsme zahrnuli všechny nejnověj, všechna nejnovější ustanovení finančního nařízení, pokud jde o řádnou zprávu finančních prostředků, reporting, monitoring, audit – A pak zde máme také operační reporting a e, reporting e, vůči raději parlamentu každých šest měsíců. Takže, e, jak říkám, opět to jsou ty nejnovější požadavky, jak jste je sami určili v novém finančním nařízení. Je to sice pilotní projekt, ale i přesto jsme se snažili být co nejproaktivnější a zajistit, že budeme dodržovat ty nejvyšší možné standardy. Eh, takže svým způsobem teď ten skutečný test bude zajistit, abychom měli skutečné projekty, které budeme moci financovat a abych bylo co nejvíce. Vzhledem k tomu, jak jsou složité celkové makroekonomické investiční podmínky, jak pro veřejné, tak pro soukromé investice za posledních několik let. Vidíme, že veřejné investice výrazně zpomalily, jak říkal pan kolega, což vytváří určité váhání v oblasti soukromých investic, takže celkově za to tuto iniciativu chceme implementovat společně s Evropskou investiční bankou i přes tyto velice složité makroekonomické podmínky a přes toto složité prostředí, které vytváří určité problémy problémy a svým způsobem odrazuje určité investory, které naopak chceme do této sítě zachytit. Ovšem jsme si dosti jisti tím, že máme ještě dostatečnou setrvačnost ve finančním systému, aby tento projekt úspěšně pokračoval. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane ředitele, pane generální řediteli, za tyto naprosto jasné prezentace. Eh, mohli bychom udělat určité aeronautické srovnání Eh, s těmito velice sofistikovanými produkty. Snažíme se vlastně eh, udělat tady určitý prototyp, to znamená, jsme ve fázi roll-out. To znamená, první příklad, první produkt eh, vyjde z továrny a musí se aplikovat. To znamená, na počítačích eh, produkt funguje a teď je třeba ověřit, zda je schopen také létat. A mezi námi inženýr je Garan Fair, pan zpravodaj. Děkuji vám, pane předsedlo. No, nevím, jak s tím inženýrem, ale každopádně zpravodajem jsem byl pro jednání s radou pro zahájení této pilotní fáze a musím říct, že to, co jsme si tu zatím vyslechli, v podstatě ověřuje to, co říkáme my v té zprávě. Je to skutečně důležitá iniciativa, která naplňuje mezeru na trhu, což je do budoucna velmi důležité. E, pokud mohu já říci, co do technických aspektů té dohody o spolupráci, v podstatě splňuje všechny požadavky, které jsme zahrnuli do své zprávy na toto téma a nevidím zde žádné významné problémy. A to samé platí i pro plnění ustanovení nového finančního nařízení. E, ani podle něj zde problémy nejsou, ale měl bych pár otázek k výběru projektů, protože myslím si, že právě toto je to nejzásadnější a je naprosto zásadní, abychom to už na poprvé udělali správně, abychom dokázali že tato iniciativa je obhajitelná a důležitá. Eh, to, co jsme si eh, vyslechli z různých stran na kapitálovém trhu a od investorů, je tolik. Eh, víme, že na trhu je spousta projektů, ale celý smysl těchto projektových dluhopisů je vybírat projekty, které trh neufinancuje, které k tomu nemají daleko, ale nejsou dostatečně kvalitní na to, aby je trh ufinancoval. A to je, myslím, ta nejdůležitější otázka. Chápu, že ten projekt musí být životaschopný, chápu to, co se tu řeklo o tom, že to musí být v podstatě projekt v pokročilé fázi plnění, protože ty časové limity jsou velmi krátké, ale je zde určité riziko, že bude velmi složité dokazovat tu důležitost tohoto projektu, pakliže ty projekty budou příliš kvalitní, kdyby to byly projekty, které by byl trh mohl ufinancovat. A rád bych, aby se mi k tomu někdo vyjádřil. Eh, já si uvědomuji, že eh, času bude málo a potřebujeme životaschopné projekty, ale jak budeme dokazovat, že jsme skutečně našli projekty, které jsou takto dobré, ale které by trh nefinancoval? Eh, že tedy tento příspěvek našich projektových dluhopisů bylo to zásadní. Je důležité, abychom právě toto mohli dokázat. Druhá otázka, kterou mám. Pokud jde o jednání o, o finančním rámci, samozřejmě tu finanční strukturu známe. Víme, že se všude škrtá. Nástroj pro propojení Evropy se seškrtalo víc než 50% a tak dále a myslím si, že to bude nejdůležitější právě pro sektor informačních technologií pro digitální sektor, je jasné, že právě tam chce rada škrtat nejvíc. Je naprosto zásadní, abychom jim mohli dokázat, a víme, že máme skeptiky v celé řadě členských států a jim všem musíme dokázat, že právě tato iniciativa může být velice důležitá. Ta vyjádření, která máme od ratingových agentur a tak dále, jsou eh, skvělá a jsou skvělými argumenty. Chci se zeptat, co se teď dělá pro to, abychom mohli nějak reagovat na ten skepticismus, který vnímáme? Protože takovéto prezentace, jako, jakou jsme si vyslechli my teď, tu by si měla vyslechnout i rada, abychom se pokusili přesvědčit členské státy o tom, že právě tato iniciativa je nutná. A tím se dostávám ke třetí otázce. Komise ve své prezentaci hovořila o zprávě rozpočtu, o těch dvou různých procedurách pro tu část TNT a pro tu druhou část energetika a ICT. A pokud správně chápu, tak dost rozpočtových prostředků máme jenom na jeden tento sektor. To znamená, zejména v té druhé části, to znamená, buď to bude nějaký energetický projekt nebo nějaký informačně technologický projekt. A to si myslím, že je velký problém, protože musíme dokázat, že pilotní fáze funguje ve všech třech těchto sektorech v, dopravě, energetice i informačních technologiích. A všem když si z těch dvou posledních musíme vybrat jenom jeden projekt, jak můžeme dokázat uh, eh, života schopnost této iniciativy pro energetiku i informační technologie? To si myslím, že je velmi zásadní problém. Měly by to být skutečně projekty ve všech třech sektorech, když chceme dokázat, jak důležitá tato pilotní fáze této iniciativy ve, třetě, ve těchto třech oblastech je. Takže uh, tolik uh, k mým prvním spontánním, rychlým reakcím, pokud jde o technická řešení eh, té smlouvy o spolupráci s tím vlastně problém nemám, ale myslím si, že ta otázka právě výběru projektů je naprosto zásadní. Je potřeba, aby ty projekty pokrývaly všechny tři tyto oblasti a abychom byli schopni dokázat veřejnosti důležitost této pilotní fáze. Děkuji vám. Danke sehr. Jetzt. Děkuji mnohokrát a teď An. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Děkuji pánům za obě prezentace. Myslím si, že ta otázka, argumenty, které mám připravené já, jsou v podstatě shodné s tím, co říkal pan Ferm. Je velmi důležité, aby ty projektové dluhopisy představovaly něco nového, co nenabízí už trh sám o sobě. Asi bych to neměla říkat, ale myslím si, že obvykle je na vás vyvíjen velký tlak, abyste věci stíhali včas. A přitom stihnout něco včas je ten nejdůležitější argument. A pro mě, pro nás jako politiky, je myslím u tohoto zrovna důležitější, abychom to udělali správně, spíš než rychle. Takže to bych vám asi tak chtěla říct ačkoliv tedy to třeba může znamenat určité spoždění celé této iniciativy. Jedna věc, která mě trošku zarazila, eh, bylo zmíněno několik projektů, které jsou už v pilotní fázi a které mě tak trošku eh, překvapily. Já u nás doma říkám, že bych chtěla všechno vyasfaltovat, protože mám hrozně ráda dálnice. Eh, a, chci jich víc a víc, až jich bude nejvíc. Ale když se dívám tady na ten seznam, tak mě trošku zaráží, že jediné věci, které se tu zmiňují, jsou právě dálnice. Eh, já bych byla myslela, že v eh, tom, těch projektech, mezi těmi projekty musíme mít nějaké investice třeba i do železnic, do vlaků, do nějakých sektorů, kde je důležité najít, eh, kde je důležité a složité najít finanční prostředky, já nevím, větrné elektrárny a tak dále. Takže jakým způsobem jste hodnotili vůbec ten druh těch projektů, které trh údajně neufinancuje? Když hovoříte o dálnicích, tak přece v členských státech vidíme, že členské státy sami dálnice nějakým tržním způsobem klidně financují. Takže to je mé sdělení, to je má otázka. Je důležité, aby tento nový nástroj, který vytváříme, nabízel něco, co trh nenabízí a co je potřeba dodatečně načasovat. Děkuji. Děkuji. Dominik Riké. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto podporuji to, co řekl Garen a Anna o kvalitě projekt dluho, projektových dluhopisů jako takových. A chtěl jsem položit otázku i komisi, i nám. Jedná se o pilotní projekt, který eh, tedy skončí, doběhne v roce 2014 a bude předmětem vyhodnocení. Dobře, takže potom, až tedy zase zanikne nebo až se s tím přestane, kde budeme teoreticky, to už bychom měli být v novém finančním rámci a jak to vypadá dál. Eh, s čím se počítá tedy potom v závěru v eh, pilotní fáze a vyhodnocení, eh, protože kolik času bude trvat tedy vyhodnocení a na základě jakého postupu či procesu on se vrátí k parlamentu, aby se řeklo, že to je dobrý návrh a že by to mohl být dobrý eh, finanční projekt, ve kterém by se dalo pokračovat. A potom eh, koncem roku 2014 budeme mít tedy eh, Chci vědět, jak dlouho bude trvat vyhodnocení, kdy z toho vyplynou nějaké závěry, protože se mi zdá, že na závěr pilotní fáze už nebudou existovat finanční nástroje tohoto typu, tak buď ten systém se bude krmit jaksi dalšími projekty, anebo evropské instituce budou tak nadšené těmito novými nástroji, nebo zas nebudou. Druhá otázka. Máme tady možnost definovat, že odsud podsud ty projekty nejsou ospravedlnitelné. Například jste-li povinen eh, zaplatit tři, čtyři, pětkrát víc, tak je to eh, potom tedy projekt, který už je méně schůdný. To znamená, že takový finanční prostředek by nebyl asi vhodný ale jestli na druhé straně máte zase odhad, že finanční eh, trh to dobře absorboval. To znamená, budou tady ty záležitosti se měnit, anebo hm, zda Evropská komise chce tady dát určité limity a říci, odtud se to nevyplatí, odtud už to nebude nutné, protože eh, trh je nasycen. Tady to trh nepotřebuje. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Nemám tady žádná. A přece jenom. Prosím. Jenom jsem zapomněl na jednu drobnost. Já jsem vlastně řekl, že eh, eh, máme tady to soustředění na dálnice, to je pravda. Ale máme také soustředění geografické spíše na eh, bohaté státy západu, Německo, Velká Británie, Belgie. Ale my musíme prokázat, že tato projektová, tyto projektové dluhopisy že jsou důležité také a mohou pomoci také jiným částem, což takhle eh, geografická rovnováha. Předsedkyně, tak eh, to už je všechno, nemáme žádné další přihlášky do debaty, takže nyní eh, odpovědi proč pouze jenom jeden energetický nebo telekomunikační proces, proč se tolik soustředíme na dálnice a proč na západ, na bohatší členské země, co bude následovat po pilotní fázi a jaký eh, předpokládaný rozměr, jaký multiplikační efekt bude mít ta očekávaná páka. Prosím. Ano, děkuji. Za komisi já začnu odzadu. Za prvé, co bude v té následující postpilotní fázi. Eh, součástí té pilotní fáze by mělo být jakési eh, prozatímní nebo průběžná vyhodnocovací fáze koncem roku 13 a potom v roce 14. To znamená, že my eh, to budeme jaksi sledovat eh, velice eh, úzce a mm, budeme mít tedy opravdu eh, toto vyhodnocení. Pozicí komise v této chvíli je, že třeba pokračovat s iniciativou projektových dluhopisů také v příštím plánovacím období, to znamená od roku 14, a chceme pokračovala hned od začátku tohoto období. A to konečné vyhodnocení na konci roku 14 eh, bude využito k úpravě závazků a tak dále, také pro jednotlivé sektory. Vzhledem k analýze, kterou jsme provedli na samém začátku a vzhledem eh, k vývoji od té doby, si myslíme, že by bylo kontraproduktivní, kdybychom se dostali do situace, eh, jak to tady kdo si řekl, že bychom pracovali pouze ten jeden rok, pak se tedy to zastaví a pak po dalším roce budeme začínat od začátku. Ano, eh, já zodpovím na všechno, i když na přeskáčku. A tím se dostávám eh, v podstatě na začátek, a sice, že bude třeba Eh, financovat projekty, které mají, eh, které jsou důležité, ale mm, eh, trh se do nich sám nepustí. Myšlenka přínosu přidané hodnoty je pro komisi velice důležitá. Nicméně ta představa o přidané hodnotě je trošku jiná než v případě třeba grantů. My začínáme s projekty, které je třeba nějak financovat a naše analýza ukazuje, že není dostatek prostředků směrem od bank, tedy ze směru od bank, čili logickým závěrem je zajistit, aby naším zásahem byly získány investoři kapitálového trhu, to znamená eh, pojišťovny investiční společnosti, čili investoři, kteří jinak by o to ani nezavadili. V této souvislosti existuje velice zajímavá analýza, kterou je třeba provést, protože my se snažíme tuto iniciativu zaměřit na nové typy investorů, ale my sami to vlastně nefinancujeme, my pouze nacházíme eh, privátní partnery, čili to má určité, to nám staví do cesty určité limity. Čili my opravdu do toho vstupujeme jenom proto, abychom otevřeli dveře eh, soukromým zdrojům nebankovního charakteru. Já si myslím, že to je velice důležité, neboť snažíme se přesvědčit pojišťovny a penzijní fondy evropské i mimoevropské. Je to samozřejmě eh, trošku obtížné, protože my teď eh, máme pár projektů, a pak jim řekneme, že dva roky nebude nic a pak se uvidí po roce 16, tak to by samozřejmě byla nepřípustná diskontinuita, která by velice stížila přesvědčování investorů, kteří normálně tedy do infrastruktury neinvestují, aby se tentokrát zapojili. Čili eh, proto považujeme kontinuitu za tak důležitou. No a pokud se týče rozdělení prostředky do odvětví a geografické eh, rozšíření. My myslíme, že je třeba, abychom měli co nejširší záběr napříč odvětvími i geografií a z tohoto důvodu máme v kooperační dohodě silné pobídky pro EIB, aby vyhledávala také jiné, jiná odvětví a Eh, jiné regiony, jinak eh, si nepokryjí vlastní náklady. Čili máme zde silné pobídky. Na druhé straně ovšem je důležité také si uvědomit to, že letošní rok je pilotní a projekty, které tedy eh, můžeme financovat, to jsou projekty, které už jsou v chodu, které už, už se tam prostě Eh, vypsali se zakázky, už mají nějakou logistiku, eh, takže eh, v podstatě už jsou připravené okamžitě. To znamená, že pro ty pilotní projekty my jsme prostě museli, museli vzít to, co už bylo v nabídce od Eh, veřejných orgánů z jednotlivých zemí, čili eh, prostě jsme museli vzít to, co je, ale my se každopádně eh, snažíme udělat všechno pro to, abychom motivovali EIB rozšířit portfolio. Ano, já musím potvrdit, že skutečně se cítím jak povzbuzován, tak tlačen. Jediné, co bych k panu Tomasovi ještě dodal, je, že bychom neměli podceňovat eh, tu celkovou novost toho, oč tady usilujeme. Snažíme se dosáhnout eh, v podstatě toho, aby v Evropě vznikla nová třída eh, jak, jaksi hodnot kapitálových investic. To je věc, která má mnoho různých dopadů. My jako EIB můžeme pouze reagovat na podněty, které jsou nám předkládány, také na základě našich eh, eh, analýz na reakci ratingových agentur a tak dále. Čili v tomto rámci pracujeme. Skutečnost je taková, že Význam této pilotní fáze spočívá v tom, že již, že tedy pracujeme s, s institucemi, které velice opatrně přijímají tuto novinku. Čili naším cílem je, abychom co nejrychleji Eh, rozjeli co nejvíce pilotních projektů, abychom skutečně měli na čem předvést, že ekonomicky je to v pořádku, právně je to v pořádku, že je to atraktivní. A já jsem přesvědčen, že až se nám to rozběhne, bude také eh, hlubší a daleko širší zájem ze strany eh, institucí. A možná ještě bych dodal jednu věc poněvadž se snažíme pospuzovat sponzory, soukromý sektor a zejména institucionální investory, jako jsou eh, pojišťovny a penzijní fondy, je naprosto zásadní, abychom jim nabídli kontinuální perspektivu, tedy myšlenka že teď začneme pár projektů a pak řekneme, eh, dejte nám nějaký rok a půl na rozmyšlenou, jestli s tím budeme pokračovat nebo dál. To skutečně je naprosto nereálné. Eh, oni nebudou čekat, oni prostě si budou hledat někde jiné investice. Eh, takže mm, toto je takový apel na vás. Ano, děkuji. Já myslím, že je to mimořádně zajímavé, zejména zvážíme-li to, že tím vlastně chceme konkurovat finančním trhům a chceme eh, přilákat eh, pomocí projektových dluhopisů pojišťovny a penzijní fondy, tak aby investovali eh, do našich projektů a ne na kapitálovém trhu, kde ty výnosy nejsou příliš vysoké v současné době. Na druhou stranu ovšem také chápu, když říkáte, že ty dosavadní projekty, to jsou prostě projekty, které už nějakou dobu běží. A skutečně, eh, když si uvědomíme, jak dlouho to trvá, než se připraví takový projekt eh, silničního charakteru, no tak to je jasné. Každopádně vám srdečně děkujeme, že jste mezi nás zavítali a, a také za to, že se EIB cítí jak pozvána, tak také tlačena. Jsme velice rádi, že jste tady přišli mezi nás, protože jste vlastně e, velice pružně přislíbili, že tady e, přijdete. E, děkuji vám a přeji vám tedy šťastnou cestu domů, pokud ještě dnes budete cestovat. Tak a teď k dalšímu bodu. My totiž se musíme pobavit o našem mandátu a vyjednávacím týmu. Já myslím, že se do toho pustíme rovnou. Yes, thank you. Well, we, we vote... Děkuji. Takže my jsme hlasovali minulý týden o guidelinech pro rozpočtový postup, rozpočtový proces a bude se to hlasovat na plénu. A jak si vzpomínáte, součástí hlasování, předmětem hlasování byla celá řada důležitých bodů, které se budou vyskytovat v trialogu s radou, tak především to bude vazba mezi rozpočtem 2014 a víceletým výhledem, jak už zde bylo zmíněno, eh, což je velice důležité z čeho tady bude komise vycházet mm, při stanování rozpočtu na rok 2014. To je uvedeno tedy v, této, v tomto návrhu zprávy. Dále tady mm, máme eh, tu problematiku plat, plateb a eh, což a problém tedy s tou proměnou likviditou v čase, a e, jak se nám tady hromadí nezaplacené e, závazky. To znamená, že bychom chtěli v roce 2014 už e, splácet závazky z roku 2013. No a samozřejmě nabádáme radu a také komisi aby ustavili pracovní skupinu sledující vývoj této problematiky v průběhu let, jednotlivých let období. A prostě, aby se to nějak začalo řešit poněkud realističtějším způsobem. E, také máme politické priority, které souvisí se strategií 2020. Dále rada mm, také přišla s vlastními guidelinami. Hovoříte zde jako tradičně o růstu a zároveň škrtech a úsporách. A kromě toho, co je zmíněno v našich guidelinech, tak eh, tam jde tedy o Eh, platbách a převodech do další období, čili budeme se muset eh, pobavit o tom, jak bude vypadat tedy ta, eh, ta, to vyjednávání ročních rozpočtů, což tedy zatím se nám moc nedaří. Ono se to odehrává poměrně na poslední chvíli po našem hlasováním. Čili tady by se měla rozpoutat řádná debata a možná podrobnější debata a měla by začít dříve, aby ten eh, proces byl poněkud uspořádanější. Čili já si myslím, to je třeba provést jako příprava trialogu. Nicméně guideliny máme schválené, předložíme je plénu a postup bude takový, že proběhne rozpočtový trialog kolem 19. března a komise svůj eh, návrh rozpočtu předloží koncem dubna. Eh, ozná, to na týden, kdy parlament eh, nepracuje. A to je zvláštní, poněvadž je taková tradice, že komise nám tady vždycky prezentuje svůj návrh a e, my to samozřejmě komentujeme a pak by si to komise měla ještě jednou rozmyslet. Takže e, možná by bylo dobré, kdyby nám to e, předložila někdy, některý jiný den, kdy tady budeme zasedat. Ano, děkuji. Já si myslím, že komise skutečně už uvažuje o jiném datu, ale o tom také mluvil a Eh, již eh, zazněly první pochybnosti, na jakém právním základě tedy by se ten rozpočet eh, měl pro rok 2014 sestavovat vlastně. Máme tady jednu přihlášku do debaty. Ano, Ejda? Gracias, muy rápido, porque como decía la Děkuji moc rychle, protože, jak řekla paní Jensen, co jsme ji schválili na výboru, bude zřejmě také schváleno na plenu a to eh, vlastně dává rámec prioritám, které má tento parlament v práci nad, parlament, nad eh, rozpočtem. Eh, nad tím, co předloží náš výbor pro rozpočet. Ale jedna věc, která není neznámá, to je problém plateb, o kterých víme, že už se nám protahují z jiných let a už víme, že nebudeme jich mít dost v roce 2013 a jak se vyrovnáme s tímto deficitem 16 milionů. To se jistě nevyřeší tento rok, to znamená, že se to zase přesune do rozpočtu 2014, čili do víceletého finančního rámce. Ale uvidíme, co vzejde z, toho, z té první schůzky v březnu a pak uvidíme, budeme pokračovat v jednání. Dominik, jenom otázku nevíme ani, jak může komise předložit návrh rozpočtu. Co bude předmětem trialogu, vyjednávání trialogu? To je moje otázka. Protože v parlamentu máme, myslím, stejnou, stejné mínění, ale vždyť nad čím budeme diskutovat, když tady nemáme vůbec nic jasného, nemáme tady ani žádný návrh eh, výboru. No, v normálním rozpočtovém řízení to vždycky vypadá tak, že první trialog máme s předsednictvím rady, eh, než se předloží eh, předběžný návrh rozpočtu. No, vždycky jsme měli trialogové jednání jak bych to měla říct, zpravodajové pak vždycky více či méně vysvětlili svůj mandát, a řekli, jaké máme hlavní směry. Rada to všechno vzala na vědomí a slíbila, že s námi bude spolupracovat a pak dělali to, co chtěli. No je třeba to prostě takhle vidět. Ale kdo ví, kdo ví, možná, že se všechno změní. Já jsem v zásadě optimistická a možná, že i rada bude schopná konečně jednou hlavní směry, zásady, priority vypracovat společně s námi. Co jsou jeho priority? Vždyť já si myslím, rada stojí před stejným problémem, že ne může bezpodmínečně jaksi eh, odhlédnout, jak bude vypadat, ne, nemůže vypadat, není schopná eh, jako my můžeme málo odhadnout, co teda přiloží na konec komise. Oni se tvrdí, že nic nevědí, ale kteří tvrdí, že něco vědí je jako komise, která všechno propočítala a a a, ale uvidíme, kde tedy zůstaneme, ale možná, že by pan Préser mohl dát takový hrubý harmonogram, kde či kdy bychom mohli počítat s určitým návrhem rozpočtu. A ještě jednou řečeno k tomu, já to teď prostě říkám jen tak, tady naprosto jako za sebe, já bych komisi navrhla, aby se vůbec neptala nejdřív, na jakém právním základě je třeba schválit rozpočet, nýbrž prostě vzala ten právní základ, který máme teď, protože to z toho vzejde nakonec stejně když eh, nějak hodně, hodně zavčasu bychom dospěli k jednotě k radě. To znamená, že bychom všechny naše právní základy museli potom prodloužit. V tom případě eh, si myslím, komise klidně může počít, eh, pracovat na tomto základě. Stejně nemůžeme ještě žádné právní základy když chce předložit návrh rozpočtu příští nebo přes příští rok. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám jenom pár připomínek. Jednak chci potvrdit vaši interpretaci toho, proč je trialog ještě předtím, než bude návrh rozpočtu představen komisí. Tady je ta myšlenka taková, že eh, parlament a rada musí přijmout všeobecné pokyny pro rozpočet 2014 a komise tyto pokyny bere na vědomí při, případě, při přípravě svého vlastního návrhu rozpočtu. Takže ten důvod, proč je ta předchozí výměna názoru, je proto, že chceme najít témata, na kterých se shodneme a témata, na kterých máme různé názory. E, poskytuje to tím pádem zpětnou vazbu a určité pokyny i komisy, takže ta výměna názoru je určitě užitečná. Za dalším je to také příležitost pro to, abychom přesně stanovili rozpočtovou proceduru pro 2014, jak to bude nastaveno z hlediska harmonogramu, tak aby se každá instituce mohla příslušným způsobem připravit. Takže to poskytuje určitou, určité penzum předvídatelnosti tohoto celého procesu pro jednotlivé strany. Pokud jde o návrh rozpočtu, který připravuje komise, eh, i proto jsou určitá ustanovení smlouvy. Ve smlouvě je jasně stanoven kalendář, jaké jsou přesné termíny, do kterých komise návrh rozpočtu musí představit. A tyto termíny bude komise také respektovat. Společně s tímto oficiálním kalendářem je pak ještě kalendář pragmatický, který tradičně eh, velmi urychloval eh, přijetí vlastního návrhu rozpočtu na straně komise. Samozřejmě může dojít k určité prodlevě až několik týdnů oproti původnímu návrhu harmonogramu. E, komise samozřejmě také chce co nejlépe zohlednit jednotlivé prvky rozpočtu a nemůže třeba ani ignorovat, e, když dojde ke společnému stanovisku rady, tedy k jednomyslnosti o finančním rámci, to se musí zohlednit Eh, musí si také zohlednit probíhající výměny názorů eh, v této věci a, a jinak jsou ty termíny uvedeny ve smlouvě. A ty bude komise respektovat. Díky. Dobrá, děkuji. Takže když dostaneme návrh rozpočtu až 1. září, tak eh, to bude hodně, hodně natěsno, i když budeme mít ty právní základy, no dobře, ale necháme se překvapit, co nám eh, doba přinese. Eh, třeba to bude eh, takový hodně proměnlivý proces. Ale budeme se snažit spolupracovat tak, aby tak aby všechno dopadlo dobře. A Pakliže nejsou žádné další e, žádosti o slovo, pak e, počkáme, až e, zpravodaj uzavře všechny svá interní jednání a dostaneme se k poslednímu bodu. To je politika v oblasti nemovitostí. So, nachdem wir lange über den MFF und sonstige Dinge diskutieren. Poté, co jsme tak dlouho diskutovali o MFF, dovolte, abych teď přešla k jednoduchým záležitostem dnešního dne. Máme dvě budovy, které do toho spadají. Jedna budova, to bych nazvala jako kva eh, nějaká vybočující budova, budova, která má sloužit tomu, eh, že máme nezbytnost stále více renovovat a proto lidi, kteří jsou v budovách, eh, v budovách, které musí být renovovány, musí být eh, prostě dány někam jinam a sice do budovy na Square Moise. A, a Potom tedy je třeba domluvit se mm, od poloviny roku 2013, kdy začne nová eh, legislatura, protože nová budova Trebel bude hotová až v roce 2017 a prostě logisticky by nebylo realizovatelné, abychom pořád lidi stěhovali sem a tam. A potom Kvermus 8, bude zapotřebí využívat a myslím si, že tím pádem se nám podařilo daleko lepších finančních podmínek, než to měla komise pronajaté před námi. Naše podmínky jsou daleko nižší než to, co musela platit komise. Komise se tedy vystěhovala, my se tam teď nastěhujeme. A jak říkám, budeme platit míč než komise. Jedná se o 57 tisíc metrů čtverečních a proto pro budovy nad přízemím je 38 tisíc a podzem metrů čtverečních a pod tím jsou zbylé čtvereční metry, které budou využívány pro parkovní příležitosti, pro auta, kola, archivy, sklady a podobně. Potom máme 12-letou smlouvu nájemní ročně. Budeme při indexu staženém na roku 2014 Teď jsem se tedy zřekla tomu, abych tam dávala fakultativní indexová navýšení, to jsem nám chtěla ušetřit, ale při roku 20, indexu 2014 budeme mít průměrné náklady 7,6 milionů ročně. E, dva roky budeme mít bez placení nájemného, normálně bychom měli 1 milion, ale tím že prostě máme dva roky bez placení nájemní, klesly peníze, kleslo to, co budeme platit ročně na 7,6 milionů a myslím si, že jsme dostali, se dostali na cenu za metr čtvereční, která skutečně je daleko nižší než to, co se tady diskutovalo před třemi lety, dokonce až do 300 eur na metr čtvereční, to tenkrát bylo, a my jsme pod 200 na metr čtvereční Eh, co znamená, že to je skutečně eh, lépe, více než konkurence schopné, když se to srovnává s okolními cenami. Proč eh, pronajímáme? Ähm, povídá, protože se nám tady umožní uspořit, protože proto, proč děláme těch 12 let, 12 let proto, že prostě budeme potřebovat také Eh, amortizaci pro všech, veškerá eh, propojení eh, pro IT a ta budova je také bez asbestu. Já bych tedy navrhla, abychom k tomu nevydávali vůbec žádný názor. Dobře, jsme si všichni zajedno k tomu, že nemáme žádný názor? Ne, myslím, že my si ten názor necháme pro sebe, jo? Máme názor, paní předsedkyně, ty budovy jsou v, pořád, v řádku, ale u, má, umínění jsou vždycky potom nějaké obavy. Ale máme ještě jednu budovu a to můžeme podnat velice rychle. To se musí odsunout, tam se musí ještě konat nová jednání a další informace budeme až v příští dnech a proto musíme ještě trochu vyčkat. To je všechno, děkuji. <laughs> Děkuji mnohokrát paní zprávo Dajko a paní předsedkyně pro politiku v oblasti nemovitostí. Veškeré body programu jsme opracoval a než se všichni vrhnou ke dveřím příští pondělí, máme výbor rozpočtu jak jste viděli na našem plánu, po eh, rozpočtovém výboru se mělo konat zasedání koordinátorů, ale právě jsme rozhodli, eh, že tak rychle zasedání koordinátorů nepotřebujeme a že bude stačit, když se uvidíme až v pondělí na štr- ve Štrasburku na dalším zasedání koordinátorů, takže vám teď všem přeji krásný zbytek večera a uvidíme se opět příští pondělí v 15 hodin.